chemického průmyslu. Souhlasím s vámi, paní Ayala Sender. A, a to jako bývalý komisař pro vesmír. A nyní přistoupíme ke zprávě Heidi Hautala. Návrh výboru Jury. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Zpráva Štefanec. Hlasování proběhne jmenovitě, zahajuji hlasování. La votazione è chiusa. Končím hlasování. Hlasovalo 569 pro, 72 proti a 12 se zdrželo. Zpráva Negresku. Jmené hlasování. Zahajuji hlasování. Hanno votato tutti? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Relazione... Zpráva Negresku je přijata. A nyní přistoupíme ke zprávě Auštrevičius o dohodě o přidružení s Moldavskou republikou. Als wir nur in einem Mikro bitte schön. Vážený pane předsedo, i když uh, už eh, se dnes dopoledne stalo, um, bylo nás tady jenom velice málo, myslím si, že toto je uh, zvláštní moment, kdybychom zde mohli uh, přivítat předsedu Moldavského parlamentu a um, uh, velice nás těší uh, přátelské gesto v podobě vaší návštěvy, pane uh, předsedo. Benvenuto eh, Rinnovato. Vítejte. Vždycky, když nás přijede navštívit nějaká delegace hlava státu, tak jsme velmi potěšeni. A nyní tedy zpráva Austrevičius dohoda o přidružení mezi EU a Moldavou. V odstavci 7 je ústní pozměňovací návrh. Pan Howitt ho představí. Thank you, President. Just adding the... Děkuji. Eh, nakonec odstavce 7 bych předal slova a kteří vyšlou svoji vlastní pozorovací misi pro volby, aby eh, poslourovali eh, parlamentní volby v listopadu 2014, 30. v listopadu. Tak to bylo odsouhlaseno s kolegy z EPP. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Takže budeme hlasovat o odstavci 7, který je takto pozměněn. Kdo je pro? Kontrol. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 29, pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? ověříme elektronicky, protože to není jasné. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Text je zamítnut. Pozměňovací návrh 4 k odstavci 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Stejná většina zamítnuto. Úvodní ustanovení A, pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Po s úvodním ustanovení L pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Usnesení jako celek zahajuji jmenovité hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zpráva je přijata. A nyní přistoupíme k hlasování doporučení Aštrevičiu se k dohodě o přidružení mezi Evropskou unii a Moldavskou republikou. Zahajuji hlasování. Hanno votato tutti? Hlasovali všichni, končím hlasování. Doporučení je přijato. A nyní mírový proces v Severním Irsku. Máme zde návrh usnesení šesti frakcí. Je zde ústní pozměňovací návrh eh, k úvodnímu ustanovení A. A představí jej Děkuji. Tam, kde se říká, že je důležité ukončit všechny konflikty v EU, s čím souhlasíme, navrhujeme, aby se v každém případě vyhnulo politikám beztrestnosti. Děkuji. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Zdá se, že byla překročena kvóta 40 poslanců, takže budeme hlasovat o původním změní úvodního ustanovení A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Usnesení jako celek. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A nyní přistoupíme ke krokům Turecka vyvolávajícím napětí ve výlučné ekonomické zóně Kyperské republiky. Odstavec 6.5d. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. Po odstavci 6 byl stažen pozměňovací návrh 2, takže pozměňovací návrh 3, tam je ústní pozměňovací návrh a představí ho pan Preda. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. My navrhujeme, aby v textu pozměňovacího návrhu 3 byla vypuštěna, byl vypuštěn seznam zemí, ale Zachovali bychom odkaz na celý region. Souhlasíme s ostatními politickými frakcemi. Je někdo proti tomuto pozměňovacímu návrhu? Nikdo není proti, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 3, který byl takto pozměněn. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. K odstavci 10 máme pozměňovací návrh 1. Tam máme hlasování po částech, kdo je pro první část, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, kdo je pro? Chcete to ověřit? Dobrá, ověříme. ověříme první část pozměňovacího návrhu 1. La votazione. Končím hlasování. Je to přijato. Pozměňovací návrh Jedna druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Úvodní ustanovení A pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Usnesení jako celek. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Passiamo alla situazione umanitaria in Sudan. C'è la proposta di risoluzione. A nyní humanitární situace v Jižním Sudánu. Máme návrh usnesení šesti frakcí, pozměňovací návrh jedna. Zahajuji hlasování. Ano, Hlasovali všichni? Končím hlasování. Pozměňovací návrh je přijat. K odstavci 20 pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Pozměňovací návrh 2. Po citaci 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Po úvodním ostanovení F pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Usnesení jako celek. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Usnesení je přijato. Tím jsme ukončili hlasování a nyní přistoupíme k vysvětlení hlasování. no? Ah, grazie. Ce ne sono 23. da, da.